Guillermo Farinas is an... Guillermo Farinas je nezávislý novinář a politický disident. Byl ochoten a připraven obětovat své vlastní zdraví, svůj vlastní život, aby tak vyvinul tlak, pomocí kterého by změnil režim na Kubě. Měl několik hladovek a tak protestoval proti nesvobodě slova a byl nositelem naděje všech, kteří bojují za svobodu a demokracii. Doufám, že osobně předám cenu v prosinci tomuto nositeli, což bude velice významný moment pro Evropský parlament a pro všechny kubánské vězně svědomí. Pevně věřím, že spolu s Gilemem Farinasem Další kubánský laureát z roku 2005, což byly ženy v bílém, budou moci také osobně převzít tuto cenu. Vážení kolegové, všichni kandidáti byli skutečně vynikající z hlediska našeho přístupu k lidským právům. Bojujeme za lidská práva po celém světě, takže můžeme poblahopřát všem. Ale museli jsme zvolit eh, kandidáta. Neměli jsme jinou možnost. Eh, čili měli jsme celou řadu vítězů po celém světě a všechny je podporujeme. Chtěl bych to říci ještě jednou. Mnohokrát děkuji. Dobré dopoledne, vážení kolegové. Paní Veržej. Ano, paní předsedkyně, chtěla jsem připomenout jednací řád. Myslím si, že podmínky, o kterých, za kterých bylo rozhodnuto o ceně Sacharov, jsou skandální. Myslím si, že politická rozhodnutí tady převážily nad skutečným uvážením lidských práv. Je to už po třetí od té doby, co existuje cena Sacharov. Já jsem první, kdo odsuzuje způsob, jakým jsou porušována lidská práva na Kubě. Vždy jsem bojovala za ochranu lidských práv kdekoliv, ale myslím si, že třikrát za 20 let, co existuje cena Sacharov, ji udělit eh, Kubáncům, myslím si, že je to opravdu moc a že je to spíše politický signál, který vysíláme a který tu cenu Sacharov zbavuje hodnoty. A proto žádám, aby cena Sacharov nebyla rozhodována na konferenci předsedů, ale aby o tom rozhodoval celý parlament. Vážení kolegové, byla jsem eh, informovaná, že proběhla velice důkladná diskuse na konferenci předsedů během dnešního dopoledne